hlasování, který nastává právě nyní. A jako první pan poslanec Jiří Pospíšil. Prosím. Uh, pospíšil is absent. Pan Pospíšil není přítomen, jako další tedy Paloma López Bermejo. Děkuji, pane předsedající. Juncker se prezentoval jako předseda politické komise. Komise vždycky dělala politiku pod maskou technokratů. Od refitu po TTIP, pod finanční liberalizace po reformu euro, komise má jediný cíl odstranit práva občanů a pracovníků nebo je alespoň zbavit obsahu prostřednictvím svých neomezených kompetencí. Je dosti obtížné pochopit, kde je tedy nějaká novinka v jeho návrzích. Jedinou novinkou je, že ehm, se možná zavede minimální mzda ten sociální balíček to sliboval. Sliboval na to i dostatečné zdroje. V Řecku už veškeré masky padly. E, ukázalo se, že společnosti vládne ekonomika a že občané e, tam jsou jenom jako takoví pěšáci. Taková je realita Junckerovy politiky a proto rozhodně já ani levice hlasovat nebudeme. Gracias. Děkuji, Zoltán Balco. pane předsedo. Pracovní program komise. Tam jsem nebyl schopen hlasovat pro. Musel jsem hlasovat proti, protože usnesení nám nedává žádné nasměrování, jakým způsobem si komise chce skutečně poradit s problémy EU. Reakce na hospodářskou krizi se zdá být pouhá centralizace, která odebírá národním vládám, národním parlamentům možnost obnovit rozpočtovou rovnováhu ve svém státě. Takovýto pracovní program nedává členským státům žádnou naději, zejména státům, které se ocitají stále dále na periferii EU. Neřeší ani uprchlickou krizi, podaří, daří se pouze nějakým způsobem reagovat na příznaky a pouze prosazuje obchodní smlouvu s USA. Já mám pouhou minutu, tedy do podrobností už zacházet nebudu, ale každopádně to nebyl dokument přijatelný. Pan poslanec Andrej Smaminkin. kolegy, Vážení kolegové, evropské hospodářství se nerozvíjí, protože zažíváme dlouhodobou stagnaci. Nízká poptávka, nízká inflace, nízké investice. Jak můžeme doufat, že se poptávka oživí, když máme tak vysokou nezaměstnanost v celé řadě členských států, zejména mezi mladými? Ti, kteří nemají práci, si nemohou nic koupit. Mnoho z nich má obrovské půjčky a většinu svých příjmů musí odevzdávat bankám takže vlastně nemůžeme mluvit ani o příjmech. Tisíce a tisíce Evropanů pracují, ale nevydělávají dost a vlastně nemají ani jistotu, jestli je druhý den někdo nepropustí. Nemohou nic spořit. A tím pádem mnoho sektorů škrtá pracovní místa a vzniká nestabilita. Je důležité, aby Evropská komise ve svém pracovním programu podporovala tvorbu pracovních míst a inkluzi na trhu práce. To je cesta ven z krize. Děkuji vám. Slovo má pan Polčák. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rád,